Ještě mám jedno oznámení před to následující rozpravou. Předseda parlamentu dostal žádosti o úpravy členů ve výborech od skupin EPP a ENF. Tyto změny se objeví v zápise dnešní schůze, pokud nebudou žádné námitky k přijetí tohoto zápisu, tak